Děkuji vám. Tím končí naše společná rozprava a hlasování o obou zprávách eh, proběhne zítra a dostáváme se k dalšímu bodu. A to je společná rozprava o soudržnosti. Jsou tady různé zprávy. Paní to zvýšení konkurenceschopnosti mají středních podniků, Pan, zpráva pana Velka Sela Sisa, politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace. Zpráva kolegyně Mihajlové, Evropská územní spolupráce, osvědčené postupy a inovativní opatření. A zpráva paní Breso, strategie EU pro alpský region. Jako první dostane slovo paní Damato maximálně čtyři minuty. Grazie, presidente. Ringrazio i colleghi e relatori ombra con cui... Děkuji, pane předsedo. Já chci hm, poděkovat kolegům pravodajům, se kterým jsem spolupracovala. Zpráva eh, schválená ve výboru REGI má eh, realizovat a holistickým způsobem řešit věci, které se týkají eh, tematické osy 3, tedy fungování malých a středních podniků v novém období. Velký počet malých podniků s méně než 250 zaměstnanci eh, představují 50 celkového počtu podniků a přispívají k sociální koheze inovaci, vytváření pracovních míst vysoké kvality, vytvářejí více než 100 milionů pracovních míst a příjmy. Je velká diverzifikace, roste počet mikropodniků, méně než 10 zaměstnanců, které fungují v tradičních oblastech i v, jako startupy. Paní doma to pomalte, prosím. V tomto programovém období se zdvojnásobily fondy, které jsou jim přidělované. Mluví se o 60 miliardách Eh, ale to nebude stačit na to, abychom vyřešili každodenní problémy těchto podniků. Musíme v první řadě potvrdit, že politika krize úsporných opatření udusila eh, dusí tyto podniky současně eh, byrokratická překážky znemožňují tyto investice. Je důležité, aby veřejné zakázky byly organizované objektivním způsobem je nutné se zabývat jednotnými mm, pravidly veřejné zakázky, které by umožnily celoevropské působení těchto podniků. Co se týče o zdržení některých pladeb nebo směrnici o platbách, je nutné zabezpečit její rychlou implementaci. Nemůžeme si dovolit, aby malé a střední podniky byly odrazovány od účasti na programech z důvodu nedůvěry v systém. Paní Nemá to, zkuste prosím mluvit pomaleji. E, e, my jsme zvyklí poslouchat vy, vy, vy, trošičku pomaleji, musí se to překládat do jiných jazyk, jazyků, někde se to, do některých jazyků se to přes, překládá přes třetí jazyk, takže prosím, skutečně zpomalte. Uh, musíme být dělí, musíme vyzvat komisi, aby mm, takto postupovala, musíme si uvědomit význam malých a středních podniků, mikropodniků, které na vlastní kůži zažili nedostatek úvěrů, dostali se do problému, když se snažili o, žádat o úvěry v bankách například. Je tady takové riziko, že ponesou největší eh, tíhu stíženého přístupu k financování, když k tomu přidáme nedostatečnou regulaci, když se podíváme na ty otázky státní pomoci, tak o to více jim musíme pomáhat. Je třeba se soustředit na některé sektory, stavebnictví, udržitelné stavebnictví, chytrá zařízení. Musíme zohlednit specifika každého regionu, e, oběhové hospodářství. udržitelný rozvoj, který mm, bude dbát na tvorbu zelených ekologických pracovních míst. Je třeba se podívat na údržbu, opravy, recyklaci. To jsou všechno oblasti, které by mohly pomoci nastartovat malé střední podniky a tento segment. Je nutné navrhnout eh, rázně proces dekarbonizace, osvobodit se na, eh, ze závislosti na velké energii. Je třeba také zajistit řešení pro uprchlíky, které vstupují na pracovní trh. Malé a střední podniky musí být aktivnější i mezinárodnější. Musí se ovšem opírat o principy. Děkuji mnohokrát, paní Amato. A nyní maximálně na čtyři minuty má slovo pan se Siso. Prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko, víte, že některé kroky Evropské komise se snaží postupovat v souvislosti s hospodářským růstem a na druhé straně se zabezpečení lepší kvality využívání dotací. Nedávno byla vytvořena strategie pro inteligentní specializaci. Ale co to je takováto strategie pro inteligentní strategie? Existuje strategie pro inovaci, pro technologický rozvoj a také pro výzkum který by měl být orientován na produktivní průmysl v jednotlivých regionech, protože ty mohou nejlépe využívat své silné stránky a znají i své slabé stránky. Tento program RIS 3 byl vyvinut vedle operačních programů a to dává zároveň povinnost regionem, aby ex ante vypracovávali své strategie, protože kdyby tomu tak nebylo, bylo by naprosto nemožné, aby měly ty dotyčné regiony přístup k fondům. Kromě toho vidíme, že tyto strategie mají eh, velký charakter účasti, protože se tady účastí občané, univerzity, malé podniky a samozřejmě též veřejné orgány. My v parlamentu i Evropská komise a pardon, ve výboru pro regionální rozvoj se mimo jiné snažíme podněcovat komisi proto, aby pokračovala v dalším rozvoji těchto strategií. E, tato zpráva je první, která se zaobírá v tomto legislativním období tímto tématem v našem parlamentu. Vypracování této zprávy se opíralo o návrh nejrůznějších asociací a združení, které jsou specializovány v tomto sektoru a samozřejmě eh, byla založena na velkém koncecu našeho výboru pro regionální rozvoj. A v okamžiku, kdy, by, kdy došlo ke hlasování o zprávě, 33 hlasů bylo pro a pouze 3 proti. A kromě toho Eh, došlo k obohacení této zprávy eh, během série významných setkání a zejména setkání významných co do přidávání obohacujících pozměňovacích programů, kterých bylo 20 obohatili obsah této zprávy o nezbytnost toho, aby Evropská unie zintenzivněla veškeré síly pro dosažení ekonomického hospodářského růstu inteligentním, trvale udržitelným a integrujícím způsobem. A zároveň podtrhuje význam výzkumu, technologického rozvoje a inovací, které musí vytvářet priority pro investice čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj který je základem, který může posílit konkurenceschopnost a také vytváření kvalitních pracovních příležitostí. Proto je nezbytné, aby se vytvářely analýzy týkající se kapacitat všech aktivních zúčastněných stran, kapacit regionu a to může otevřít nové příležitosti pro podniky. Rád bych také vyzdvihl, že tady jde především o větší spolupráci regionálních úřadů s národními a nadnárodními programy, abychom zamezili duplicitě programu. Také jde o vytvoření národních monitorcových středisek, které by sledovaly ty nejvýznamnější indikátory. Rád bych tady využil přítomnosti paní komisařky, abych upozornil na to, jaké problémy měly, eh, měl tento návrh nejenom co do implementace, ale také co do dalšího rozvoje. Děkuji vám mnohokrát a <laughs> další řečnicí na čtyři minuty je paní zpravodajka Michajlova. Благодаря, господин. Ehm. Днес представям дискутирам. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dnes diskutujeme o zprávě, která byla schválena výborem pro regionální rozvoj. Zejména se jedná o územní spolupráci, to, co se nazývá program Interreg. V naší zprávě se odráží zkušenosti s inovacemi, s přispíváním programů do, z rámce do roku 2020 a zároveň obsahuje doporučení pro budoucnost. V tomto kontextu bych se ráda zmínila o tom, že přeshraniční a nadnárodní mezinárodní spolupráce přispívá významným způsobem během těchto let k transferu vědomostů, vědomostí a také k přebírání osvědčených postupů a ekologickým řešením, k vytváření pracovních příležitostí, k vzdělávání v této oblasti a tak dále. Je třeba říci, že rozpočet 2 miliardů eur pro Interreg eh, reprezentuje pouze 2,5 rozpočtu z politiky soudržnosti a bohužel není v souladu s výzvami, které před námi stojí. Ve zprávě je také zmínka o tom, že program Interreg byl odhlasován poměrně a schválen poměrně pozdě a proto je třeba, aby členské státy zmobilizovaly své prostředky, aby dosáhly stanovených cílů. My chceme vyzvat členské státy k tomu, aby vytvářely dohlížecí systémy, a systémy evaluační vyhodnocení proto, abychom lépe věděli, co bylo vytvořeno v rámci programu Interreg. Rovněž je třeba Eh, pohlížet na práci Interregu v pohledu současné hospodářské krize a migrační krize. Je třeba tedy lépe řídit také programy používané v přeshraničních oblastech. Program Interreg může pomoci zlepšit v oblasti inovací, a může přispět ke zlepšení synergie mezi RIS 3 a systémy inovačními. Zároveň je třeba vytvářet více kapacit spolupráce v oblasti výzkumu a rozvoje, jakož větší synergie v programu Horizont 2020 a lepší mobilizaci evropských investičních fondů. Je třeba upřednostňovat kvalitu a zejména hledět na dopad investic. Toto vše s vizí eh, vytvářet lepší inovace. Eh, ten musí to být významný a konstantní nástroj. Naše zpráva se rovněž zmiňuje o významu evropských synergetických skupin a skupin pro kooperaci a výzva, výzvu pro členské státy, aby plně využívali možnosti interegu pro zlepšení přeshraniční mobility, včetně eh, reglementačního rámce. Třeba podívat se na priority, abychom mohli získávat lepší financování, především v rámci zlepšování naší integrační politiky. Naše zpráva rovněž podtrhuje význam příležitostí, které Interreg skýtá proto, aby se stal opravdovou základnou pro vytváření programu do budoucnosti, což by také mohl být základ pro regionální politiku a politiku soudržnosti v budoucnu. Thank you very much. Um, and as the final... A poslední zpravodaj eh, v tomto kolem, paní Mercedes Breso, čtyři minuty, prosím. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Žena paní komisařko, kolegyně, kolegové, politika soudržnosti, o které dnes mluvíme, v to čtyřech zprávách je jeden z mála nástrojů, které e, jsou mm, blízko občanům, zaměstnancům, podnikům. A ty zdroje, které mají k dispozici, tak ty jdou hlavně do regionů. A je to jedna z mála investičních fondů, které jsou účinné v celé Evropské unii na lokální úrovni hlavně. Úloha regionů a místních subjektů je důležitá z pohledu politiky soudržnosti, stejně tak e, z pohledu e, strategie makroregionu, o které se mluví především v mé zprávě, tedy ty alpské oblasti. Ty oblasti, které jsou v tomto obrovském regionu, e, to, pro mě to jsou projekty a e, možnosti investice do společných projektů tváří nové formy e, na regionální úrovni, vychází to od regionů samotných s přispěním institucí. Úloha regionálních a lokálních subjektů musí být posilněna v rámci strategie, jak je uvedeno v té zprávě, které jsme hlasovali. Regiony a e, místní subjekty musí být plně zapojeny do řízení této strategie, pokud chceme dosáhnout výsledku. Víme, jak je důležité eh, aby mm, ní spolupráce byla nějak nahrazená, aby přišnesla přidanou hodnotu existujícím projektům, by byly dosahovány společné cíle a programy v této alpské oblasti. To, co se děje v tomto regionu, má vliv na celou Evropskou unii. Jak je deklarováno v cílech 2020, se týče udržitelného rozvoje energetiky a dalších. Prostřednictví této strategie musíme realizovat projekty makroregionálního charakteru. Tato strategie, které se týká alpských oblastí, chce využít tyto nástroje a strategie musí být nový nástroj podpory ekonomický rozvoj, růst a zaměstnanost a nejen v tradičních obětvích, jako je cestovní ruch, gastronomie, které zůstávají podstatnými, ale také v inovativnějších odvětvích. Důležité bude propojit městské a venkovské oblasti nižší a vyšší oblasti, horské, s horskými oblastmi, aby to fungovalo. Je třeba zajistit propojení ekonomických subjektů. Je, některé eh, věci nejsou dostatečně využívané. Navrhuji vytvořit investiční platformu pro celou alpskou oblast, která umožní mobilizovat veřejné i soukromé finance Eh, prostřednictvím příležitostí, které půjdou nad rámec politiky i soudržnosti a půjde to i z EFSI, bude to financované tedy z EFSI. Je nutné propojit tyto regiony se zbytkem světa. Především v alpských oblastech je stále příliš mnoho takových tmavých míst, které nejsou rozvinuté, je třeba přijímat nová řešení v kombinaci s těmi tradičními by měly umožnit těm, kdo chtějí podnikat a přispět k rozvoji těchto oblastí, tak aby to mohli udělat. Aby mm, mm, mohli konkurovat, musíme zajistit, aby tyto oblasti se staly atraktivními, aby přilákali mladé. Eh, a chci zdůraznit, že v této zprávě eh, je, zdůrazňujeme, že velká většina navrhované infrastruktury v rámci TNT je zabezpečit zabezpečit, zajistit propojení této infrastruktury na eh, lokální úroveň. To není řešení pro všechno, ale má, je to velmi důležité pro tento region. Děkuji, nyní má slovo paní komisařka Kretu. Vážení poslanci, vážení kolegové, Ehm, já jsem velice ráda, že se s vámi mohu eh, sejít zde v plénu. Chci na úvod srdečně poděkovat eh, zpravodajům, paní Michailová, eh, pan Valkarsel, paní Breso, pan, paní Damato. Také chci zmínit regi, vigi, výbor Regi EP e za tyto čtyři vynikající zprávy, které se zaměřují na, kohezní, na podporu kohezní politiky, rychlý, chytrý růst, teritoriální spolupráci a alpskou strategii. Eh, vzhledem k tomu, že mám jenom pět minut, abych promluvila o těchto velmi důležitých tématech, tak chci přejít eh, k tématu vlastnímu. Co se týče zprávy paní to zvyšování konkurenceschopnosti malých středních podniků, tak komise vítá a sdílí názor Evropského parlamentu, že e, tyto programy jsou nyní e, lépe zaměřeny na strategické priority, když jsou spojeny s inovací, mají dobrý potenciál a vytváření kvalitních pracovních míst. Podpora malých a středních podniků, včetně startupů, musí obsahovat eh, podporu podnikatelských dovedností, také celou řadu externích služeb, které eh, mohou využívat malé střední podniky, aby mohly inovovat a růst. Současně musíme zajistit, aby tyto mechanismy eh, byly snadno dostupné pro malé střední podniky. Proto jsme přijali řadu opatření, ke zjednodušení a výsledky pracovní skupiny pro zjednodušení na podporu malých a středních podniků budou k dispozici na konci září. My se snažíme um, zavést několik doporučení, které um, se budou týkat e, koheze a zjednodušení nákladů, abychom zjednodušili život beneficientům. Jak víte, není snadné najít tu rovnováhu mezi potřebou zjednodušovat pravidla a potřebou mm, efektivní kontroly způsobu, jakým jsou ty peníze eh, daňových poplatníků využívány. Evropská komise Eh, bere na vědomí myšlenku vytvoření participativní platformy, eh, šíření výsledků projektů malých středních podniků. Ano, existuje web, existují webové stránky tomuto věnované na otevřené datové platformě, kde všechny projekty financované evropskými prostředky jsou prezentovány, včetně projektů malých a středních eh, podniků z každé státu i regionu. E, vzhledem ke co týče e, zprávy pana Valkalsera, e, strategie výzkumu a inovací v inteligentní specializace. Chci podpořit inteligentní specializaci v kohezní politice. Chci poděkovat panu Valkarselovi za jeho zprávu, za jeho konkrétní otázku. Skutečně výzva nejdůležitější výzva nastane při implementaci. Ta, tou výzvou je zajistit implementaci této strategie v terénu, na místě. A já souhlasím s vaší zprávou, eh, co se týče významu eh, koordinace, lepší koordinace, vytváření platform, eh, partnerství a podpora spolupráce na všech úrovních. Interregionální, intraregionální, přeshraniční, nadnárodní spolupráce. Komise bude podporovat i nadále tyto procesy, například e, platformou pro chytrou specializaci, která podporuje regiony na rozvoj při rozvoji těchto strategií. Snažíme se tedy e, o velice důležitý příspěvek členským státům a regionům. Kromě toho se postaráme o to, eh, aby eh, evropské regiony těžily z potenciálu, který přináší kombinace politiky soudržnosti s dalšími evropskými nástroji, jako je Horizont 2020 a investiční plán, eh, Evropský fond strategických investic, tedy Junckerův plán. Jak víte, eh, už jsme vydali eh, pokyny, které jsou k dispozici těm, kteří by chtěli využívat eh, těchto fondů, těchto kombinovaných fondů. A u toho samozřejmě nezůstane. Chceme také vypracovat ještě další pokyny a příročky, bude-li to nutné. Následovat bude výměna osvědčených postupů a já se domnívám, že taková výměna je vždycky užitečná. To je zkrátka fakt. Některé členské státy a regiony si vedou lépe než jiné mají více zkušeností, jsou pokročilejší, mají větší administrativní kapacitu a jiné členské státy jsou stále ještě na začátku své cesty a my se musíme od sebe vzájemně učit. Eh, ohledně zprávy paní eh, Michajlové o evropské územní spolupráci bych chtěla zdůraznit, že díky našim eh, investicím se podařilo eh, soustředit eh, na tento program. Vzhledem k programu Interreg a jeho investic eh, nyní nastává změna ve spolupráci napříč hranicemi, ať už jde o výzkum nebo dopravu nebo ochranu životního prostředí. Já jsem navštívila 25 zemí během dvou let ve funkci Navštívila jsem mnoho projektů přeshraniční spolupráce a vím, že tyto nástroje lze zlepšit. Lze je optimalizovat, protože prostředí se velice rychle mění a já si proto velice cením této vaší zprávy z vlastní iniciativy. Eh, gratuluji vám k ní a zejména souhlasím s vašimi doporučeními, eh, které eh, hovoří pro společnou strategii územního rozvoje v pohraničních oblastech. Takováto integrovaná územní strategie eh, by byla velice důležitá, eh, aby bylo možné využívat investic do územního rozvoje a místního rozvoje, eh, které jsou v kompetenci obcí. Ty tak mohou hrát velice důležitou roli. Eh, abychom dosahovali výsledků, potřebujeme silné eh, politické závazky a úzkou spolupráci na technické úrovni a to eh, na obou stranách hranice ve členských státech. Bohužel ale existují přeshraniční programy, které jsou zablokované a my se pokusíme je nějakým způsobem odblokovat, aby se znovu rozběhly a fungovaly dále. Samozřejmě jsou eh, přeshraniční regiony, které naplno využívají možnosti společného rozvoje. A já se domnívám, že vaše podpora je v tomto smyslu zásadní. Mnoho členských států by rádo stavělo eh, hranice, ploty a eh, pro mě je důležité odstraňovat překážky, eh, administrativní ID mezi členskými státy. A konečně pokud jde o zprávu paní Breso o alpské strategii, eh, komise vítá vyvážený a propracovaný přístup. Eh, tento přístup zohledňuje práci a příspěvky několika výborů Evropského parlamentu a já jsem měla možnost při několika příležitostech o této strategii hovořit. Tato strategie eh, spojuje ty nejvyspělejší země Evropské unie s některými státy, které nejsou členy Evropské unie a s chudšími regiony. Eh, já souhlasím s tím, že je potřeba eh, podporovat zesouladění a koordinaci politiky soudržnosti a dalších evropských fondů a finančních nástrojů. Kromě toho zahájení makroregionálních projektů je zásadní, chceme-li co nejlépe využít synergií a financovacích možností pro tuto strategii. Jak víte, komise už přijala právní rámec politiky soudržnosti a tento program by tedy měl zohledňovat cíle makroregionální strategie. Alpská strategie, tak jako ostatní makroregionální strategie, eh, Dunajská strategie, Baltská strategie a eh, Jadersko-Jonská strategie, patří členským státům a byla přijata na žádost členských států. Komise eh, bude hrát roli prostředníka, facilitátora a já vítám e, ideu investiční platformy. Jsme partneři a pokusíme se e, kombinovat e, evropské finance, strukturální fondy a strategické fondy ve prospěch infrastrukturních projektů a zejména v nejméně rozvinutých oblastech. Komise tady má velice aktivní roli a budeme k dispozici a postaráme se, aby naše aktivity přinesly přidanou hodnotu. Toho ale můžeme docílit pouze v partnerství s členskými státy a s účastnickými eh, regiony. Eh, děkuji, hovořila jsem déle, než kolik jsem měla přiděleno času, nicméně ty zprávy byly čtyři a nyní se těším na rozpravu v plénu. Děkuji vám, paní komisařko. To nicméně vede k tomu, eh, že nyní u řečníků musím dodržovat, dohlížet na to, aby opravdu dodržovali řečnický čas. Nyní eh, budou hovořit autoři stanovisek za jednotlivé výbory. Nyní za výbor EMPL eh, pan Jerome Lavrie. Ano, děkuji, paní předsedo, paní komisařko, dovolte především, abych poděkoval zpravodajce paní Breso, která měla eh, téma alpské strategie. Je to opravdu mm, dobrá zpráva. Já, jakožto eh, zpravodaj pro stanovisko, bych chtěl vystoupit k tomuto tématu. V mém evropském obvodu jsme daleko eh, od Alp. Nejvyšší horou je Mont Saint-Michel, který je ve výš, dosahuje výšky 800 metrů ale chceme eh, říci, že chápeme eh, specifika alpské Eh, krajiny a zejména z hlediska zaměstnanosti. Důležité je, abychom se zaměřili na strategické sektory a proto navrhujeme zejména vytvoření regionálních pólů eh, pro podporu podnikům. Chceme také eh, podporovat vzdělávání, odbornou přípravu, tak aby to odpovídalo potřebám pracovního trhu. Chceme si představit specifická mm, střediska, dokonce i vícejazyčná střediska takovéto odborné přípravy. Je třeba brát v úvahu i otázky, jako je sezónnost práce a multifunkčnost práce. Chtěl bych na závěr říct, pane předsedo, že eh, chceme dosáhnout cílů hospodářské, eh, územní, eh, environmentální soudržnosti a to i pro přeshraniční pracovníky. Děkuji. Děkuji a dále na jednu minutu paní Briano. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, otázky životního prostředí se dotýkají mnoha dalších oborů a v tom právě spočívá stanovisko eh, našeho výboru, eh, které zahrnuje také zahrnuje takové otázky, jako je cestovní ruch, dopravu, energetiku, zemědělství a tak dále a tak dále. Je třeba se soustředit především na horské oblasti, které jsou často zanedbávány oproti městským oblastem. Eh, životní prostředí, hospodářský sociální vývoj. Eh, právě v horských oblastech eh, musí brát úvahu také to, že jsou zde určitá specifika, jako je třeba daleko větší životnost mm, lidových zvyků a tak dále. Vidíme, že se mění životní prostředí, zejména klima. Jsou zde přívalové deště, to způsobuje také potopy, zátopy a Tady právě v Alpské oblasti musíme zejména eh, působit proti takové erozi eh, způsobované eh, klimatem. Myslím, že vše neodpovídá právě realitě horských regionů. Já rozhodně děkuji zpravodajce, že brala v úvahu všechny tyto věci, které zajímají nás. Tak a nyní za výbor pro dopravu a, a cestovní ruch promluví Daniela Ajuto na dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem připravovala stanovisko pro výbor TRAN a nejsem úplně spokojená ani s metodou, kterou uplatnil zpravodaj při tvorbě konečné hoznění zprávy a zároveň u některých důležitých záležitostí, které se týkaly našeho výboru, prvky, které byly pro náš výbor důležité a nebyly zahrnuty do tohoto textu. Pokud jde o metodu, zpravodajka se nezajímala o body, které vznesly ostatní výbory a v podstatě celý závěrečný text připravila sama, což si myslím, že opravdu není, neprojevilo respekt vůči různým politickým skupinám, různým výborům, které se zapojily do této zprávy. A pro proto bych velice ráda, aby se kolegové podívali konkrétně na tyto návrhy, o kterých budeme hovořit zítra, které obsahují právě body různých stanovisek, stínových zpravodajů, které zpravodajka nevzala v potaz. Hovoříme tam o potřebě zaručení přístupu našich občanů k jednotlivým dokumentům, které se týkají projektu financovaným z veřejných financí. Dále to byly otázky veřejného zdraví, životního prostředí. Tam se požadovali o prioritu, která by by měla být udělena právě těmto, této oblasti a přístupu našich občanů k těmto dokumentům. Dále to byla otázka nových infrastrukturních projektů, které by neměly být financovány do okamžiku, než využijeme všechny finanční prostředky pro stávající projekty v této oblasti. A dále to byla i problematika financování projektů, které mm, představovaly určitá rizika environmentálního charakteru, bez ohledu na to, zda měly být financovány z veřejných či soukromých finančních prostředků. A jednu záležitost neustále odmítají místní občané, i když toto rozhodnutí nebere v potaz, tato zpráva nebere v potaz tato rozhodnutí eh, našich občanů. Právě proto si myslím, že bychom měli respektovat názory našich občanů a ne tvořit tyto šílené projekty, které mají dopad, negativní dopad na eh, zdraví našich občanů, na životní prostředí a podporují nějaké místní mafie. Děkuji nyní za výbor Agri paní kolegyně Ulrike Miller. Děkuji, pane předsedo. Zemědělství je základem života schopného eh, alpského prostoru, tak jak ho v mnoha zemích známe a jak si ho ceníme. Proto zemědělství a lesnictví je základem pro úspěšné implementace Evropské strategie pro alpský prostor. Pouze s fungujícím zemědělstvím a lesnictvím se nám podaří pěstovat kulturní krajinu, eh, ochraňovat rozmanitost živočišných druhů a vytvářet pro naše mladé rodiny eh, atraktivní životní prostředí prostor a zabraňovat tak vylidňování krajiny. Proto e, musíme pečlivě a úsporně zacházet s našimi zdroji a chránit majetky zemědělců a jejich rodin. E, Alpská strategie e, si uvědomuje potřeby regionů a nutnost na ně reagovat. Je zapotřebí podporovat řemeslnou výrobu, turismus, mobilitu a zachovat alpský prostor e, jako e, prostor života e, a odpočinku. Děkuji všem kolegům, že se nám podařilo společně dále rozvinout zásadní body alpské strategie. Děkuji a teď se dostáváme k řečníkům jménem frakcí a za Evropskou lidovou stranu má slovo na minutu a půl Krištof Hetman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisářko. Já bych rád srdečně poděkoval paní zpravodajce Michailové za to, že věnovala pozornost evropské teritoriální spolupráci ve své zprávě. Evropská spolupráce v této oblasti je zásadní. Zásadní pro to, co znamená Evropská unie. Historie evropského územního mm, územní spolupráce, to je úspěch všech, kteří se zapojili do společného přeshraničního dění a aktivit. Znamená to tisíce beneficientů, úžasných projektů, osvědčené praxe. Především jsou důležité přeshraniční programy, které poukazují na to, jak důležité je právě v těchto oblastech Evropské unie, mm, jak je důležitá spolupráce i na oblasti, v oblastech, se, které jsou společné se třetími zeměmi. Právě zde musíme budovat Eh, důvěru, spolupráci. Nesmíme zapomínat na to, že jsou to především periferní oblasti Evropské unie, kterým musíme věnovat velikou pozornost, podporovat tyto regiony. A zároveň bychom měli zajistit to, aby po roce 2020 Evropská územní spolupráce udržela dostatečný rozpočet a zároveň posílit důležitost a účinnost eh, této spolupráce. A zároveň by zde měli, by, měla být uplatněna určitá pružnost a zároveň větší důvěryhodnost na každé úrovni spolupráce v této oblasti evropské teritoriálně či územní spolupráce. Děkuji, pane kolego. Nyní za sociálně demokratickou frakci na tři minuty eh, paní Dančila. Vážený pane předsedo, paní komisařko, politika soudržnosti a územní spolupráce jsou eh, projevem eh, jednotného trhu. Snažíme se o eh, vyvážený vývoj ve všech částech Evropské unie. Chceme podporovat ekonomickou integraci v Evropě a také konkurenceschopnost regionů tak, aby trh mohl fungovat. Evropská územní spolupráce hraje zásadní roli. Musí se stát pramenem rozvoje a vyrovnaného rozdělování ekonomických aktivit. Podle posledních analýz k tomuto trendu dochází. Geografie je důležitá a regionální politika může obrátit situaci k lepšímu. Národní vlády musí působit také na regionální a místní úrovni prostřednictvím e, zakládání e, sítí, e, které jsou ku prospěchu národní politice Principiálně jsou důležitá partnerství, transparentnost, subsidiarita a účast občanské společnosti na těchto snahách. To všechno může přispět svým dílem k partnerství mezi eh, veřejnými financemi a eh, privátním sektorem. Tak eh, potom může být celá společnost provázaná. Malé a střední podniky hrají důležitou roli. Vytvářejí 85 ekonomického ekonomických aktivit v této oblasti. Komise a členské státy musí spolupracovat, aby eh, byl posílen tvůrčí duch i mezi ženami. Eh, je zapotřebí tímto způsobem posilovat eh, příjmy rodin. Nesmíme ale zapomínat na to, že eh, evropské regiony eh, se musí přizpůsobit globálnímu tlaku. I klimatické změny představují zátěž. Pro některé sektory je to ale výhoda stárnutí obyvatelstva představuje výzvu. Musíme v Evropě vytvořit politiku soudržnosti eh, uspůsobenou eh, těmto cílům. Eh, všichni usilujeme o to, abychom mohli se v Evropě těšit pokroku. Naše města a vesnice vytvářejí příležitosti pro investice a nesmíme být pouze eh, pouhými pozorovateli těchto snah a musíme také přispět svou rukou k dílu. Děkuji nyní za evropské konzervativce a reformisty na dvě minuty Růža Tomašič. Děkuji vám. E, malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, takže posílení jejich konkurenceschopnosti je nesmírně důležité pro ekonomický růst a pro snižování nezaměstnanosti. E, neznám žádného politika, který by byl proti konkurenceschopnosti a růstu, ale e, většina z nich znemožňuje konkurenceschopnosti a růstu přijít, protože uvalují na obyvatelstvo nadměrné daňové a administrativní administrativní zátěže. Eh, regulace trhu, kterou podporuje i většina tě, eh, ze přítomných poslanců, neumožňuje malým a středním podnikům eh, růst. Právě tak jako vysoké daně, které jsou pak používané na financování veřejných politik, které jsou často nadbytečné nebo úplně zbytečné. Malé a střední podniky by byly konkurenceschopnější, kdyby se jim politici méně pletli do práce a dali jim, prostřed, dali jim prostor tím, že by seškrtali regulaci a snížili daňovou zátěž. Proto velmi podporuji program REFIT, který úspěšně odstraňuje regulatorní překážky. Nicméně bohužel jednotný trh tyto překážky neodstranil evropská regulace eh, byla už při, byla přidána k národním regulacím, které existovaly už dříve. Souhlasím s tím, že je třeba více absorbovat eh, evropské finance. Pamatujme ale, že mikropodniky a malé a střední podniky, zejména z nových členských států, často nemají eh, k tomu potřebnou kapacitu. Proto je zapotřebí zjednodušit pravidla a postupy, aby se peníze snadněji dostaly k těm, k, pro které jsou zamýšleny. Eh, jinak eh, jsou to většinou firmy z rozvinutých členských států, které se k penězům dostanou, což není v souladu s cíli politiky soudržnosti. Eh, děkuji za liberální frakci na minutu a půl pan Petras Austrevičius. Děkuji za slovo, milí kolegové. Vážený pane předsedo, pro nás, pro liberály, malé a střední podniky vždycky představovaly hlavní sílu evropského růstu, rozvoje a tvorby pracovní míst v EU. Máme asi 23 milionů malých a středních podniků, které představují asi 99 všech podniků a tvoří eh, dva ze tří pracovních míst v soukromém sektoru. To si myslím, že stačí k tomu, aby naše úřady udělali vše, co je v našich silách a zjednodušili společná pravidla, podporovali synergie různých programů, podpořili diversifikaci zdrojů pro malé a střední podniky a posílili koordinaci politik. Zároveň kulturní propast této oblasti musí být překonána, pokud jde o strukturální fondy, procedury pro tyto malé a střední podniky v jejich každodenní praxi v jednotlivých zemích a v regionech. Tato kohezní politika, politika soudržnosti nikdy nebyla jednoduchá. Od samotného počátku byla kritizována permanentně. Všichni víme, že veliký dopad pro růst a rozvoj evropských strukturálních a investičních fondů, eh, to, jaký dopad měli pro evropské státy, je obrovský tato, tyto, mm, samozřejmě, že to není jediná mm, mm, financovat této oblasti, to je nutnost. Musíme samozřejmě i jednat, musíme přestat pouze o tom hovořit pro efektivní využívání veřejných zdrojů, které přinesou maximální dopad a přidanou hodnotu. Příliš těchto finančních prostředků Ehm, nyní ještě dostatečně využíváno eh, především v oblasti inovací a není dostatečně zkonkretizováno. Děkujeme. A dalším řečníkem za levici je Martina Michels, která má 1,5 minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, zprávy, které jsou před námi, eh, bez pochyby schrnují důležité zkušenosti z prosazování regionální politiky eh, je ale potřeba to konkrétně e, implementovat. To se týká zejména otázky e, zjednodušení regionální správy e, a zjednodušení situace malých a středních podniků a malých projektů, dát více rozhodovacích kompetencí e, nižším instancím, které jsou blíže občanům. E, zvláštní význam nicméně má ukončení jednostrané politiky úspornosti, protože to je ta největší hrozba e, pro politiku soudržnosti a veřejných investic. A je přece absurdní, Eh, vyhrožovat zmrazením financí ze strukturálních fondů, když země jako Portugalsko nebo Španělsko eh, tak jako tak nemají příliš mnoho eh, prostoru pro investice. A proto ty záměry masivně škrtat v rozpočtu Evropské unie na rok 2017 právě v oblasti politiky soudržnosti ohrožují úspěch všech snah o vyrovnání rozdílů v životních podmínkách v Evropě. Nějaký nový sociální pilíř ala Juncker, to zní sice dobře, nicméně eh, to jedin, ty jediné nástroje, které zatím máme a kterými eh, Evropská unie působí solidárně, totiž eh, politika soudržnosti, tak ty nesmíme jedním dechem omezit a okleštit. Děkuji, paní Michls. A nyní má slovo za frakci Zelených na minutu a půl paní Michel Rivazi. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Tato zpráva by měla mít za cíl podporovat trvalé udržitelný rozvoj v alpské oblasti, ale chybí mu e, ekologická ambicioznost v oblasti energetiky a dopravy. My budeme neoblomní u velkých projektů na infrastrukturu. Eh, jestliže nebudou naše pozměňovací eh, návrhy přijaty, tak odmítneme i tuto zprávu. Žádáme, aby nebylo možné spustit projekt na infrastrukturu, když už existuje nedostatečně využívaná eh, infrastruktura. A tak tomu je kolem Turína. Nedávno ve Francii to také potvrdil účetní dvůr a železniční společnost. Ekologisté stále bojují proti projektům kolem eh, Turína, protože to je mnohem, mnohem dražší než u Perpignanu. Perpignan Figueros, to stálo 25 milionů eur na jeden kilometr, zatímco 200 milionů eur bude stát jeden kilometr u projektu do Turína. Je to vlastně velice špatný projev. Ukazuje se v SNCF, v francouzské železniční společnosti, že o 85% byly podovalovány, podceněny náklady. A kdo to platí? Platí to daňoví poplatníci. Přitom Francie, Španělsko eh, poskytli jen 58% rozpočtu, ostatní šlo z evropských eh, peněz. My tedy jsme proto, aby se okamžitě eh, Mm, řešila situace znečišťování autského regionu eh, emisemi nákladních vozů, ale říkáme, že je třeba využívat již existující železniční infrastrukturu. Děkuji. Děkuji vám, paní Rivazi. A nyní na jedno a půl minuty za EFDD má slovo Julian Reed. Děkuji vám, pane předseda. držnost, regionální dotace, to všechno velice často je způsob, jak nasměrovat peníze daňových připlatníků někam. Zatímco malé a střední podniky potřebují eh, poskytovat vysoce kvalitní, konkurenceschopné produkty, zatímco služby musí fungovat, je tedy úlohou trhu, aby toto eh, ukázala. Ta, jen trh může přinést prosperitu. To je také samozřejmě dobrý cíl

trh, který eh, působí také ve veřejném zájmu. Ano, to je eh, vitálně důležité, i když je to velmi těžké dosáhnout ze strany politiků. Musíme eh, přiznat, že jsou tady velké negativní dopady kartelů, ehm, monopolů, oligopolů a že tady vlastně na úkor daňových poplatníků se obohacují. V této zprávě není nic, co by ukazovalo, že tady tyto věci jsou náležitě pochopeny je pouze otázka správné a dobré eh, konkurence, která může přinést pozitivní věci. Nic jiného nemůže eh, eh, zabránit dominantnímu postavení, a to znamená tedy monopolu. Eh, fungování kartelů. Jako obvykle EU začíná eh, dobrými záměry, ale protože nerozumí povaze problémů, eh, tak vlastně jen plítvá penězi a vlastně ještě zhoršuje situaci. A právě proto má země hlasovala pro Brexit. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď na jednu minutu. Für die enf Olaf Stüger. Za ENF Olaf Stüger. Děkuji vám, pane předsedo. Minulý týden eh, účetní dvůr eh, vydal poměrně nepřekvapivou zprávu o Moldavsku. kde se vypařilo asi 80 milionů eh, euro z Evropské unie. Ztratili se. Jak je to možné? To je země, která eh, má nízkou eh, úroveň korupce a přijímá eh, evropské peníze. Můžeme hovořit o různých strategiích, inovací a podobně, ale proč nehledat spíše způsoby, jak by mohli lidé využívat eh, peníze daňových poplatníků. Eh, přestaňme dávat peníze eh, skorumpovaným zemím. Každý rok máme desítky zpráv o zneužívání peněz daňových poplatníků a nikdo neklade žádné otázky. Takže jménem daňových poplatníků se ptám, kdy tohle skončí. Děkuji vám. A nyní bude hovořit kolega bez frakční příslušnosti, pan Lampros Funtulis. Děkuji za slovo, pane předsedo. Takzvaná ekonomická soudržnost v Evropské unii není něco, co by fungovalo. A ještě pořád o tom musíme hloubkově diskutovat. Potřebujeme podporu inovací, podpořit malé a střední podniky, Toto jsou společnosti, kterým v současné době moc nepomáháme. Způsob, kterým fungují, je často kvalitnější než u velkých společností. Hovoříme o vysoké kvalitě pracovních příležitostí, tvorbě pracovních příležitostí. Ovšem, bohužel špatné evropské politiky často snížily životní úroveň lidí na jihu Evropy, snížily její mzdy a připravili nás o pracovní příležitosti. Ano, malé a střední podniky musíme podporovat, ovšem to obecné směrování Evropské unie je špatný. Musíme otevřít oči realitě, musíme odstranit byrokratické problémy a zátěž, které nepomáhají malým a středním podnikům. Chceme skutečnou ekonomickou soudržnost v Evropě vidět jakožto realitu, musíme k tomu uplatnit vhodná opatření, musíme harmonizovat daňovou zátěž a musíme navýšit investice, tak abychom mohli zvýšit i příjmy našich pracujících a aby malé a střední podniky mohly vzkvétat. Musíme samozřejmě tvořit pracovní místa, ovšem atmosféra a celá ta situace musí být pozitivní, že potřebujeme zdravé podniky, které připravují a představují kvalitní pracovní místa a ne pouze zneužívají eh, pracovníky ve prospěch kapitálu. Děkuji, teď se dostáváme k dalším řečníkům. Nejprve na minutu a půl paní kolegyně Klaudia Schmidt. Vážená paní komisařko, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na úvod bych chtěla poděkovat paní Breso za dobrou a podle mého názoru úspěšnou spolupráci na zprávě eh, o Evropské strategii pro Alpský region. Podařilo se nám vytvořit povedenou zprávu a já bych chtěla eh, pohovořit o několika jejich hlavních bodech bodu, bodech. Každý, kdo se tímto tématem zabýval, ví, že jeho dopad na životní prostor 80 milionů lidí v 84, ve 48 regionech v sedmi zemích. Podle mého názoru eh, tady není místo pro levicově zelené fantazie. Eh, ochrana a udržitelné zacházení s přírodními zdroji a životním prostředím jsou samozřejmě eh, chválihodné a správné, ale při naplňování těchto cílů nesmí zůstat stranou lidé. Eh, naše alpská krajina je stále ještě krásná, což nás může, může těšit, nicméně pokud tam nikdo eh, nesežene práci nebo jiné okolnosti ho přinutí odejít z tohoto regionu, eh, tak zaplatíme příliš vysokou cenu za ochranu životního prostředí a přírody. Proto je důležité lidem z tohoto regionu umožnit, aby zůstali u sebe doma a to se nám podaří pouze podporou a investicemi. Finanční podpora ekonomiky, eh, více pracovních míst, eh, přeshraniční dopravy, výstavbu internetu. Eh, to vytvoří ekonomicky silný alpský region, ve kterém i příští generace budou moci žít a pracovat. Děkuji nyní na minutu a půl Liliana Rodriguez. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce za její zprávu o evropské územní soudržnosti. Mobilita, transfer know-how, tvorba nových partnerství. Toto jsou věci, kterými se zabýváme, ovšem nesmíme zapomínat na rizika, která tkví v těchto podnětech na Madejře, jednom z nejzdálenějších regionů Evropské unie, máme asi 6 000 hektarů ve Funkalu, o které jsme přišli. Je to skutečně obrovské, obrovská eh, část našeho národního území. Přicházíme zde o pracovní místa, pracovní příležitosti, lidé přichází o životy v důsledku klimatických změn, um, sesů půdy. Samozřejmě, že to představuje obrovské náklady v eurech, um, která se musí vynakládat na řešení těchto tragédií. Kdy konečně Evropská unie něco podnikne v tomto ohledu? Ráda bych poděkovala Itálii a Španělsku, zeměm, které nám pomohly v této svízelné situaci, o čem Evropská komise musí udělat ještě více, musí respektovat více regiony. Jsou určité regiony Evropské unie, které jsou znevýhodněny a které zaostávají ve srovnání s celoevropským rozvojem. A proto je zásadní, abychom ze strany komise viděli jasn, jasnou vůči roli, aby zde byly evropské prostředky k dispozici pro pomoc těmto regionům. Děkuji na dvě minuty kolega Remo Serna Giotto. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Velmi rád si ujímám slova, protože eh, zpráva o alpské strategii je eh, zprávou, eh, která byla důkladně zpracována a já za to děkuji zpravodajce. Je tady samozřejmě velký makroregion, který se týká Alp. Je tady severní a jižní eh, část eh, tohoto regionu, jsou tam rozvinuté eh, kraje. A je to úžasná, úžasný alpský region, který je skvělý pro Evropu, ale současně je to křehký region. Za posledních 10-15 let zhruba 40 lidí odešlo z tohoto regionu. To znamená, že region nedostává pozornost, kterou by si zasloužil, nedostává eh, aktivní podporu pro rozvoj, eh, kterou si zaslouží. A když nedáme pozor, pak eh, stejné infrastruktury, které budou procházet touto velmi citlivou krajinou, přinesou další problémy. Jistě je to e, oblast, kterou není jednoduché rozvíjet. Je to e, region, který je křehký, ale současně je velice důležitý. To znamená, že je třeba zajistit život tomuto regionu, aby tam, aby tam lidé neodcházeli, nebo naopak, aby lidé dokonce přicházeli se usídlit v tomto regionu. Právě proto potřebujeme takovou strategii, o které budeme zítra hlasovat a o které dnes diskutujeme. Potřebujeme strategii, která umožní eh, podpořit rozvoj tohoto kraje kde odchod lidí není způsoben tím, že by lidé neměli rád tento kraj, ale protože v současných podmínkách tam pro ně není možný život. Já stále slyším hovořit o infiltraci zločinců a e, mafiozů. E, jsou lidé, e, kteří mají ověřovat dobrý rozvoj, ale ten dobrý rozvoj je především třeba zamoctit. Děkuji na minutu a půl pan Matajs van Miltenburg. Dank u, voorzitter. Děkuji vám, pane předsedo. Investice jsou důležité pro zaměstnanost i pro růst. Právě proto miliardy jsou také investovány do výzkumu a vývoje. Investujeme do projektu budoucnosti. Investovat do inovace to hned nutně nevytvoří pracovní místo. Tady potřebujeme spolupráci mezi eh, podniky a výzkumníky a veřejnoprávními orgány a dalšími združeními. Přesně to máme na mysli díky této strategie, eh, která se snaží zaměřit zaměřit na eh, inteligentní výzkum RSISG. Ano, je, eh, jde to dobrým směrem, ale potřebujeme ještě udělat více. Každý region je eh, svébytný a nemůžeme kopírovat eh, recepty jedněch zcela automaticky u druhých. Eh, musíme vycházet z vlastního potenciálu a opírat o to strategie. Právě specifické potřeby a specifické síly každého regionu jsou důležité pro tuto strategii. Za druhé, inteligentní specializace data musí být impulzem pro nové inovace, pro hospodářský růst daných regionů. Ale to je možné za podmínky, že EU, národní orgány, finančně podpoří místní e, aktéry, aby mohli investovat na základě těchto strategií do inteligentní specializace. Za těchto podmínek můžeme udělat velký krok vpřed. Děkuji. Děkuji. Na minutu a půl e, pan Kurcio Maltese. Děkuji za slovo, pane předsedo. 26 miliard jsme utratili na tuto turínskou cestu a přitom zde máme infrastrukturu, která by komerční dopravu mohla vyřešit. 6 miliard jsme věnovali Itálii pro ochranu eh, Benátek před eh, vodou to, to, je, to jsou prostředky, které potřebujeme, které by nám stačily a místo toho utrácíme na různé mm, korupční skupiny. Dále mm, je to samozřejmě eh, otázka různých regionů, kde dochází k zemětřesením, kde by mohly různé stavy ohrozit mnoho rodin a tam neinvestujeme. Dochází k dalším záplavám, sesubům půdy, katastrofám přírodního charakteru. Eh, máme zde sliby ohledně investic, ovšem nikdy k těmto investicím nedošlo a toto bude pokračovat, než ukončíme tuto hanebnou politiku mm, tohoto mm, eh, obrovského rozsahu a zneužívání finančních prostředků daněvých poplatníků. Má to samozřejmě dopad na naše občany, na vodní zdroje, na teritoriální oblast a právě proto chceme, aby byla dodržována pravidla, která jsou stanovena ve zprávě pany Preso, tak aby veřejné vodní cesty zůstaly veřejnými a abychom zamezili tomuto utrácení v oblasti Torenu Lyonu. Děkuji. Děkuji na minutu a půl pan Ernest Maragal. Eh, tady eh, chceme podpořit tuto zprávu RSI 3, ale chceme také říci, že jsou tady některé věci, které jsou adekvátní, které by se eh, měly projevit v přeskumu v polovině období. Především je tady otázka mého regionu, které by měly mnohem lepší propojenost. Dále priority pro malé projekty, pro malé a střední podniky, které jsou tak velice důležité pro to, tkanivo, podnikání v každém regionu. Za třetí, pozor na riziko, eh, že eh, by tady mohly členské státy eh, chtít získat některé prostředky do svých rozpočtů právě z těchto projektů. To je třeba brát velice dobře v úvahu při zhodnocení. A dále sektorový aspekt tady by Eh, také jsem musel klást ehm, důraz na regionální projekty v celých těchto propojených a sítích. Dále otázka cirkulární ekonomiky a dopady z hlediska eh, klimatických změn. Dále eh, relativní inovace je tady velice důležitá, jak pro velmi rozvinuté regiony a musí být také zaměřena i do těch méně rozvinutých regionů. Program by měl eh, rozložit eh, výdaje do jednotlivých regionů a za šesté eh, vytváří se nové finanční nástroje to je věc, na kterou si musíme dát pozor, aby program, který musí být velice důležitým klíčem a musí být tedy velice důležitou osou eh, pro udržení vyváženosti rozvoje každého regionu. Děkuji vám. Nyní má jednu minutu kolegyně Beatrix von Storch. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes tady hovoříme o e, politice soudržnosti. E, to znamená, že pomocí subvencí chce Evropská unie e, vyrovnat ekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony a od roku 88 už rozdělila několik, přerozdělila několik miliard euro a do roku 2020 má k tomu ještě přibýt 53 miliard. Já si myslím, že Evropská unie Eh, tím vlastně říká malým a středním podnikům, eh, aby si řekli o eh, tyto peníze. To jsou ty malé a střední podniky, které jsou páteří naší ekonomiky a které obhospodařují prostředky, které jsou potom přerozdělovány, jsou jim odebrány z kapes a potom jsou jim zase přerozdělovány. Takže zastavme toto přerozdělování. Zastavme politiku soudržnosti. Zastavme ji teď a starejme se raději o to, aby malé a střední podniky, eh, právě ty, které trpí byrokratickým a daňovým balastem, aby eh, přinášely skutečnou přidanou hodnotu. Děkuji na jednu minutu paní Mirej Dornano. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem e, z jeho východní Francie a jakožto e, tato poslankyně mě velice leží na srdci. Biodiverzita e, také v alpském regionu už 25 let hájím kvalitu života obyvatel a respektování životního prostředí. Neváhala jsem a z tohoto hlediska jsem odsuzovala propojení Lyon-Torino. I když EU financuje tuto, tento projekt, musíme říci, že tady naopak hájíme trvalé udržitelný život lesů, ekosystémů a také přeshraniční spolupráci při zvládání klimatických rizik i geologických rizik. Podobně také udržení zemědělství i chovu zvířat v Lapském regionu. To je prioritou. Evropská unie musí respektovat úlohu místních zastupitelstev, místních i mezinárodních združení, eh, jako například Alpská úmluva z roku 91. Eh, eh, do toho patří i Švýcarsko, které není součástí EU. Integrační makroregionální strategie tady vlastně eh, z dlouhodobého hlediska chce nahradit místní a národní rámec. Děkuji. Děkuji, nyní na minutu a půl Joachim Celer. Vážená paní komisařko, dnešní společná rozprava o hned čtyřech zprávách o politice soudržnosti znovu ukazuje, eh, jak je tato eh, ústřední politika Evropské unie rozmanitá, jak umí být rozmanitá eh, když vlastně používá opatření eh, ve prospěch občanů. Já bych se chtěl zmínit o zprávě o evropské územní spolupráci. Eh, jedním z principů Evropské unie je svoboda pohybu. Hranice eh, už fyzicky nejsou postřehnutelné, což je velice dobré. Lidé se mohou scházet, mohou spolupracovat a právě v, přes, v příhraničních regionech, které často patří k těm ne zrovna nejrozvinutějším, Eh, v určitém členském státu, eh, to může být eh, výhodou. Evropská unie to podporuje už 25 let programem Interreg. Evropská územní spolupráce jde ale ještě dále. Eh, je proto samostatné nařízení, máme na to prostředky a máme právní nástroje pro evropskou územní spolupráci a tím jsme vytvořili možnost i institucionální spolupráce eh, tak, aby ty hranice, které ještě přetrvávají, zmizely. Bohužel ale často konstatujeme, eh, že z hlavních měst zaznívá spíše národní egoismus, který blokuje tyto snahy v hraničních regionech a často eh, není, nejsou státy ochotny sladit své právní systémy se svými sousedy v rámci územní spolupráce. Tady si myslím, že musíme pracovat ještě dále a já doufám, že u příští zprávy o politice soudržnosti budeme znovu hovořit o eh, eh, politice územního rozvoje a spolupráce. Děkuji. Nyní pan Derek Vohen. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji zpravodajům a děkuji komisařce za e, její příspěvek. Já vítám zprávy, o kterých dnes večer e, diskutujeme. Chtěl bych se soustředit na zprávu o výzkumu a inovaci e, a střed, malých a středních podnicích. Tradičně jsme investovali spíše do infrastruktury, školení a pracovních míst. Neměli bychom ale zanedbávat také příležitost investovat do výzkumu a vývoje. Jedním z možných způsobů by mohlo být využít strukturálních fondů a horizontu 2020 společně. E, to se někdy stává, ale samozřejmě tomu brání celá řada překážek. E, my bychom tedy měli e, hledat způsoby, jak zjednodušit čerpání z obou těchto fondů. Často se snažíme o zjednodušení a myslím si, že nařízení o obou těchto fondech by měla být zblížena. Malé a střední fondy, pardon, podniky by měly mít možnost přístupu k těmto fondům fondům, což by prospělo našim regionům. Mnohé malé a střední podniky čerpají ze strukturálních fondů, eh, ale eh, domnívám se, že můžeme dělat ještě více. Eh, ještě jednou říkám, že si myslím, že nové nařízení by tomu pomohlo. Na závěr bych chtěl říci, pane předsedo, že chápu, že mnozí politiku soudržnosti kritizují. Některé z nich jsme dnes slyšeli. Zároveň si ale myslím, že tady lze propadat přílišné negativitě. Politika soudržnosti společnosti je obrovský úspěch. Stačí se podívat na čísla, kolik pracovních míst vzniklo eh, a eh, regiony vědí, že je to úspěch a já si občas přeju, eh, pane předsedo, aby se k tomu kolegové stavěli pozitivněji. Děkuji nyní na jednu minutu Arne Gerike. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, v dnešní debatě o politice soudržnosti diskutujeme také o budoucí alpské strategii Evropské unie. Pro mě jsou důležité eh, dvě, eh, dva, dva eh, aspekty. Demografie a porodné. Tady Budoucnost alpského regionu je více než jenom ekonomika a ekologie. Třetím pilířem je eh, demografie, protože budoucnost potřebuje potomstvo a proto eh, pomoc při porodu eh, by mm, se měla být dostupná všude. A v alpském regionu to ovšem není jednoduché. Já se svou stranou rodina o tom hovořím už dávno. Mnoho porodnic je ve vzdálených městech, například v Jižním Tyrolsku až ve Štercingu. E, proto e, jsem podepsal petici e, za dostupnou pomoc při porodu. Bojujme společně za porodní asistentky a za práva našich matek na bezpečný porod. Děkuji, pane Gerike. Nyní na minutu a půl Ivan Jakovčič. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Dovolte, abych zdůraznil tuto důležité, toto důležité téma na našem dnešním programu, kterým je politika soudržnosti, ale zároveň dovolte, abych zdůraznil to, že Paní Michailová, která vede výbor Regi, prezentovala nesmírně zajímavou zprávu. Konkurenceschopnost malých a středních podniků je nesmírně důležitá. Je zásadní pro nás, pro liberály, ale zároveň pro ostatní kolegy Evropského parlamentu. Já jsem členem i skupiny, která se zabývá Mm, jonskou a jaderskou strategií. A zde bych zúraznil to, že všechny tyto strategie mají obrovské problémy. Většinou jsme viděli ne pro další struktury těchto makroregionů, ne financování těchto makroregionů, žádné nové fondy a žádné nové nařízení v této oblasti. Po Baltí, po Dunají, jaderské regiony. To jsou regiony, které vytvářely vlastně tyto makroregiony a my bychom měli revidovat tato tři zamítnutí, tato tři ne, měly, tyto regiony by měly být opětovně oživeny. Děkuji, pan Papadimolis, na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní komisařko Krecu, v posledních několika, dobrý večer, v posledních několika letech došlo k zvyšování nerovností ze sociálního i regionálního pohledu. Politika soudržnosti EU je podkopávána. Lidé nemají pocit, že by jim Evropská unie nějak pomáhala v oblasti politiky soudržnosti, především na jihu. Tato politika by měla být posílená, ne naopak rozmělňována, jak vidíme v posledních několika letech. Musíme změnit zároveň jednotlivá kritéria, tak aby financování z Fondu soudržnosti mohlo být navýšeno a dostalo se právě do oblastí s nejvyšší chudobou, nezaměstnaností, nedostatečnými investicemi a největšími potřebami. To znamená skutečně do těch nejchudších regionů. Podívejme se na Řecko. V posledních několika dnech ehm, jsme utrpěli obrovskými přírodními katastrofami, povodněmi, mnoho lidí zemřelo. Musíme mobilizovat Fond soudržnosti pro pomoc těmto regionům. Děkuji. Na, na jednu minutu Mauro Borgecio. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, my eh, chceme i v Lega, v severní části Itálie, vidět tuto strategii. V Lombardii například, my podporujeme tuto zprávu. Je to sice upuštěná odpověď, ale je to, myslíme si, dobrá reakce. Vidíme zde určité kvalitní sliby pro tyto úžasné naše občany, kteří žijí v alpském regionu, kteří jsou hrdí na své území, na svou identitu. Ovšem, myslím si, že Evropa skutečně může být viditelnou, konečně opětovně prokázat solidaritu, podpořit biodiverzitu, komunikace v tomto regionu. Ovšem ještě pořád zde, pane předsedo, přetrvává mnoho otazníků. Evropská komise eh, by měla klást důležité otázky, zároveň zpravodajové, pokud jde o politickou podporu těchto oblastí. Renciho vláda například v Itálii navrhuje ústavní reformu, která by měla narušit pravomoci regionu. To si myslím, že je hanebné, podle mého názoru hovoří o nějaké obrovské alianci minulosti, ovšem zdá se, že stávající reformy naopak potlačuje. Franz Bogovič, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, zpravodajům. Eh, paní komisařko, eh, politika soudržnosti je zaměřena na odstranění Eh, rozdílů eh, v rozvinutosti mezi regiony i mezi zeměmi. A také se snaží o eh, náležitý rozvoj a snaží se také o zblížení regionu Evropy. Především se chci zaměřit na otázku specializace výzkumu. Evropa nemůže vytvořit eh, úspěšnou spolupráci mezi vědci, inovátory, eh, bez eh, určitého zaměření, bez specializace, zapojení regionů, které trochu zaostávají oproti jiným. Někteří lidé eh, to chápou, ale někteří nerozumí tomu, co je třeba udělat z hlediska soudržnosti. Další otázku, kterou chci eh, nastínit, je strategie EU eh, pro alpský region. My ve Slovensku máme obrovský zájem o alpský region a vedeme jednu pracovní skupinu na toto téma. Chceme pomoci lidem, kteří žijí v tomto nádherném kraji s krásnou krajinou, kde je třeba udržet živost a život a ekonomickou aktivitu díky takovým podporám. Děkuji. Děkuji, pane Bogoviči. Nyní na minutu a půl eh, Monika. Děkuji vám za slovo. Ve svém vystoupení chci hovořit o malých a středních podnicích, protože eh, právě zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků je mm, velice důležité téma, ke kterému jsem podala pozměňovací návrhy a jsou také tady v tomto usnesení. Jak důležité jsou malé a střední podniky z hlediska ekonomiky EU a z hlediska vytváření nových pracovních míst a zaměstnávání lidí i v odlehlých regionech a malých městech. O tom není třeba příliš hovořit. Všichni jsme zde za jedno. Proto je důležité malým a středním podnikům na úrovni členských států vytvářet podmínky, eh, jak Podobné jako velkým musí mít přístup ke státní podpoře, musí se eh, zrovnoprávnit úrokové sazby při financování. Eh, tady je důležitý aspekt zrovnoprávnění, aby se rozvíjely poznatky, služby a vytvářela nová pracovní místa. Za důležité považuji také lepší dodržování eh, v dnešní době platných směrnic, které vyžadují, aby orgány veřejné zprávy vykonávaly platby ve lhůtě do 30 dní, což právě u velkých a malých středních podniků se nedodržuje. Malé a střední podniky nemají velkou administrativu, ani si ji nemohou dovolit. Proto zjednodušení administrativní zátěže při čerpání strukturálních fondů musí být prioritou každé legislativy na úrovni EU i na úrovni členských států. A na závěr děkuji všem zpravodajům za vynikající zprávu. Děkuji. Děkuji, paní Smolková. Nyní na jednu minutu Franz Obermeier. Děkuji, pane předsebo. Je třeba přivítat, že Alpský region eh, má být posílen a eh, že má být rozšířena eh, dopravní síť a chráněny tamní vodní zdroje. Pro citlivý alpský region musí stát ve středisku pozornosti i ochrana přírody Bohužel eh, tady ale ve zprávě chybí zmínka o eh, ptácích a dalších predátorech, eh, kteří se starají o rovnováhu v biodiverzitě. Tato strategie je nesmírně důležitá a je velice důležité, aby alpská krajina, kulturní krajina byla i nadále pěstována a je třeba, aby tato opatření byla eh, implementována. Myslím tím na naše zemědělce a lesníky, eh, kteří eh, působí v této kulturní krajině. Je zapotřebí, aby měli férovou cenu za své produkty a výpěstky a nikoli almužnu. Děkuji, pane Oberbajere. Nyní pan Herbert Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Alpský prostor eh, je velice komplexní systém. Eh, eh, když odhledneme od politických hranic a obtížné dopravní prostupnosti, tak je to velice turistická oblast 100 tisíce lidí ročně jezdí do Alp na dovolenou, je z toho vlastně eh, turisticky velice významná evropská oblast. V alpském prostoru existují velice rozvinuté eh, regiony a také velice málo rozvinuté regiony. A proto je takováto společná strategie správná. Právě tak společná dopravní strategie a přeložení dopravy na železnici, to je správné. To si ale žádá značné investice, eh, jak v Brenneru, odkud pochází, Terezín, tak i jinde na linii Turín-Lyon. Proto e, já jsem zcela proti pozměňovacím návrhům, které tu byly podány. E, alpský prostor je přírodní prostor, kulturní prostor, ale zejména ekonomický prostor. Můj předřečník e, už řekl, v alpském prostoru často dochází k určitým situacím, kdy lidé e, nemají možnost e, zásahu a proto se posouvá e, křehká rovnováha ve prospěch přírody a kultura a ekonomika tím trpí. A já si myslím, že nad tím bychom se měli zamyslet, eh, pokud nechceme, aby v Alpách jsme všude měli vlky a medvědy. Eh, děkuji eh, nyní paní Michaela Giuffrida. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci poděkovat eh, komisařce za to, že projevuje citlivý eh, přístup k těmto otázkám a za to, že je také k dispozici pro diskutování o potřebách těch regionů, které jsou nejvíce postiženy, toho podchází nejvíce lidí, kde není dostatečný rozvoj a také hlavně zaměstnanost. Trvale udržitelný rozvoj musí především jít tím, že se budou rozvíjet aktivity malých a středních podniků, které jsou tak důležité pro ekonomické oblasti, zejména například v Itálii. Malé a střední podniky, ty jsou hnací silou ekonomiky. Politika soudržnosti právě se na ně musí tedy zaměřit. Strukturální fondy ovšem ještě nejsou přizpůsobeny malým a středním podnikům. Eh, je tady příliš velká byrokracie a eh, obtížný přístup k úvěrům. Malé a střední podniky mají příliš mnoho překážek na své cestě. Vzhledem k tomu, jak velice složité je programování ve všech fázích, eh, přístup k úvěrům, to je přece zásadní otázka aby bylo možné financovat různé projekty. Banky musí uvolňovat kapitál. Je důležité, aby Eh, tady eh, byly k eh, dispozici takovéto prostředky. Julie Ward. Děkuji Julie Ward na minutu a půl. Nejprve dovolte jednu poznámku o malých a středně velkých podnicích, které představují páteř naší ekonomiky. Právě proto bychom měli posílit jejich schopnosti fungovat a obchodovat v celé Evropě především v oblasti kreativního a mediálního sektoru. Jakákoliv strategie v této oblasti musí zahrnovat zároveň podporu pro kooperativy, sociální podniky, alternativní obchodní a podnikové modely, protože ty představují obrovský potenciál pro etičtější přístup k biznesu a zároveň určité navýšení odpovědnosti soukromého sektoru. Zároveň musíme zajistit to, že zranitelné skupiny, vyloučené skupiny mají přístup podnikatelství, ke vzdělávání v této oblasti, především ženy, děvčata, které čelí obrovským problémům, překážkám, různým předsudkům, inovace, synergie v této oblasti mezi kohezními politikami, inovačními strategiemi. To je rovněž zásadní. Inovace je něčím, co je průřezovým konceptem a právě proto vítám snahy o lepší koordinaci financí v této oblasti, které jsou zásadní pro udržitelný rozvoj evropských regionů v městských, ale zároveň i venkovských oblastech. V červenci loňského roku jsem se zúčastnila Evropského otevřeného fóra v oblasti vědy a výzkumu v Manchesteru v mém okrsku a zároveň eh, jsem se snažila tam propojit nějakým způsobem vědu a, a eh, um, umění s kolegyní Kali na konkrétním semináři, kde jsme se chtěli eh, snažit změnit eh, tu politiku a přístup jednotlivých sil. Všichni, všichni aktéři vítají globálnější přístup k inovaci a společné využívání dopadu na společnost. Toto podle, podle mého názoru mělo být zásadním prvkem inteligentní specializace v této oblasti. Nemělo by to být pouze, bohužel byla řečnice přerušena. Děkuji na minutu a půl pan Čaba Molnár. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, v oblasti politiky soudržnosti ve všech těchto programech, o kterých hovoříme, je jeden zásadní problém a tím je korupce. Vidíme zde mnoho členských států, ve kterých se v podstatě, ve kterých si zvykáme na korupci. Největší problém přichází z mé vlastní země, z Maďarska. Zdá se, že ani den neuběhne, aniž by tisk neinformoval o problémech, které se týkají našich politiků, oligarchů, korupčních problémech nebo nějakém zneužívání finančních prostředků. Problémem je ale to, že tyto korupční případy nejsou žádným způsobem vyšetřovány, žádné sankce nebyly uplatněny a proto je zde určitá skupina členských států a Maďarsko je součástí těchto států, kde prokurátor v podstatě vlastně na tyto problémy korupce. Sice prokurátor zde existuje, funguje, ovšem nedělá moc v tomto ohledu. Myslím si, že bychom měli vytvořit evropského prokurátora v tomto ohledu. Země, které jsou proti zřízení tohoto úřadu, se bojí, že by mohl zasahovat do jejich vnitřních problémů. A já bych se s vámi podělil o tuto myšlenku. Pokud členské země nechtějí vytvořit tento post evropského prokurátora, co to znamená? To znamená, že vlastně nechtějí, aby tyto korupční případy byly vůbec vyšetřovány aby došlo k postihům. A právě proto jsme přišli s konkrétními doporučeními. Po roce 2020 to období v oblasti koheze by mělo jasně říci, že pouze členské státy, které jsou připraveny podpořit vytvoření tohoto Evropského úřadu prokurátora, by mohli získat finanční prostředky z těchto fondů. Prostě když máte finanční prostředky, tak musíte tyto eh, případy i vyšetřit. Děkuji, dostáváme se ke Catch the Eye. Mám eh, dvakrát více eh, žadatelů než času. V tom případě se omezíme pouze na kolegy, kteří eh, zatím ještě nehovořili v Catch the Eye. A na ty, kteří tu po celou debatu byli přítomní, začíná pan kolega Novakov. Děkuji za, slo- děkuji za slovo, vážený pane předsedo. <clears throat> Vážená paní komisařko, když se narodíte na Balkáně, to nemusí vždycky znamenat nějaké neštěstí, protože ta obtížná realita našeho regionu v podstatě znamená, že se musíte stát vynalézavým, invenčním, pokud jde o řešení zásadních, pro, zásadních problémů. Proto mě překvapuje, že někteří volají po určité omezené kohezní politice milí kolegové, kolegyně, soudržnost, politika soudržnosti to není nějaká, nějaký dort, který si můžeme libovolně rozdělit, je to podpořeno národními rozpočty, národními politikami a je zde, jsou zde 100 prvky regionu, které na nás spolehají a my si nemůžeme podřezat větev pod sebou. Čili k čemu by došlo, milí kolegové, pokud bychom omezili tuto politiku, byla by to, sprá- byla by to prázdná slova a těch už mají naši lidé dost. Už jsme si zde vyslechli různé příspěvky, to je pravda, ovšem doufám, že hlas rozumu zvítězí. Je zde mnoho otázek, které si musíme pokládat v tomto ohledu je zde problém byrokracie a já skutečně doufám, že hlas rozumu zvítězí. Děkuji, pane kolego Novakové. Následuje paní kolegyně Grapíny. Pane předsedo, paní komisařko, já si velice vážím této dnešní debaty, protože jsem toho názoru, že pro Evropu není nic důležitějšího než soudržnost. Zejména eh, bych se chtěla soustředit na zprávu o malých a středních podnicích, protože jsem místo předsedkyní skupiny pro malé a střední podniky. Musíme je samozřejmě podporovat, ale ještě důležitější je, eh, paní komisařko, podporovat je, eh, nebo proskoumat, eh, proč malé a střední podniky nemají přístup k veřejným investicím na národní úrovni, k investicím do eh, výzkumu a inovací a tak dále, k půjčkám. Eh, když hovoříme o politice soudržnosti, musíme také hovořit o strategickém investičním plánu, který soudržnosti vůbec nepomáhá. Takže je zapotřebí ještě větší vyváženosti mezi regiony. Proto, paní komisařko, eh, vás prosím, abyste se zabývala i tímto tématem ve střednědobém horizontu a zjistila, jestli tu není možná a nutná nějaká změna. Eh, samozřejmě musíme myslet také na startupy, které vytvářejí eh, pracovní místa a které mohou existovat samozřejmě i v příhraničních regionech. a e, těžit ze všech projektů, e, o kterých jsme se dnes zmínili. Já proto doufám, že politika soudržnosti bude i nadále používána e, tak, jak je zakotvena v našich smlouvách. Děkuji, paní kolegyně Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, ukazuje se, že Evropská unie, která je účinná, eh, musí eh, zvážit, jaká paradigmata zprávy a řízení používá a jaké to má eh, dopady. A právě proto inteligentní výzkumy a inovace jsou velice důležité pro využití všech prostředků, které z toho plnou. A také je tady otázka co podpoří produktivní ekonomiku. Eh, vždy se více a více zaměřujeme na to logiku. Vidíme to také v Baskicku, eh, který, což je region, eh, který používá strategii inteligentní specializace. To je velká výzva nestratit cestu ke konkurenceschopnosti, udržet tuto kapacitu, která se u nás rozvíjí, udržet si naši pozici, která vytváří kvalitní pracovní místa. To je také hlavním cílem naší politiky i celé naší země. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní pan kolega Vigas. Děkuji, pane předsedo. Já Hovořím ve chvíli, kdy dochází eh, k velkému vydírání vůči Portugalsku, eh, když vidíme všechny úsporné plány, které eh, nevyřešily problémy veřejných financí a rozhodnutí. Pak portugalský lid se rozhodl, že zastaví toto spirálu, která vede zemi k chudobě Portugalsko eh, tady je eh, teď předmětem velkého vydírání ze strany Bruselu, v to včetně škrtů v sociálních eh, platbách. Tady vidíme jasnou povahu EU, které je úplně jedno, jak to vypadá s soudržností. Musíme přece uznat neúspěch těchto politik v Portugalsku, ale nejen v Portugalsku. Evropská komise chce nyní potrestat ještě více ty země, které již byly potrestány škrty a úspory úspornými politikami a ještě více eh, zhoršuje to přiškrcení eh, naší ekonomiky. To je politování hodné. Děkuji paní kolegyně Bilde. Merci, monsieur le président Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky představují eh, hlavní sílu pro vytváření pracovních míst a hospodářského rozvoje. 23 milionů eh, zaměstnává více, tedy podniků více, více než 3 eh, milion lidí. A tady můžeme říci, že je to 30 pracovních míst, více než 6, 60 lidí jsou vlastně zaměstnány právě malými a středními podniky. Já konstatuji, že velice často politické návrhy se hodně vzdalují od reality, kterou prožívají podnikatelé. Jistě ve zprávě jsou některé dobré eh, analýzy, ale je třeba překonat ideologii, abychom byli účinní. Musíme projevit pragmatismus, duch inovace, tak jak to žádáme od podnikatelů, abychom zabránili tomu, že by politiky brzdily ekonomiku. Je tady vlastně ze strany vlády velice eh, špatný obraz. Eh, vlastně se tady stále zvyšují poplatky, daně daně a tak dále. Přitom malé a střední podniky potřebují stabilní prostředí, eh, potřebují větší eh, přístup k úvěrům, ale také inteligentní ochranu proti dumpingu. To je realita. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A na závěr Catch the Eye eh, má slovo pan kolega Sinadinos. Děkuji, Pane předsedo, zlepšení podmínek pro malé a střední podniky není pouze otázkou financování. Malé a střední podniky by mohly sami o sobě přinášet růst, nicméně je zjevné, že objem peněz, který je vygenerován jejich prací, musí eh, konkurovat eh, ilegální migraci. Musíme mít systém, který umožní malým a středním podnikům se rozvíjet a který zajistí jejich eh, konkurenceschopnost v atmosféře, kde musí soutěžit s velkými společnostmi. Musíme se postarat o rovné podmínky. Je zapotřebí směrnice, kterou by aplikovali všechny členské státy Posouváme se směrem k oběhovému hospodářství a měli bychom zajistit, aby, aby zboží a služby e, do toho byly součástí aby banky byly ochotnější půjčovat malým a středním podnikům peníze. Musíme se postarat o daňové úlevy po určitou dobu, kdy zahajují svoji činnost. Děkuji, tím jsme u konce procedury Catch the Eye na konec společné rozpravy o politice soudržnosti. Teď dostane slovo komise a potom zpravodajové. Takže nyní paní komisařka Krecu. Děkuji vám za eh, tuto velice zajímavou debatu, děkuji za všechny příspěvky a za nápady a podněty v nich obsažené. Slyšeli jsme stanoviska eh, jednotlivých eh, příslušných výborů Evropského eh, parlamentu ohledně malých a středních podniků. O těch hovořilo mnoho řečníků a je pravda, že politika soudržnosti musí být ku prospěchu malým a středním podnikům. Tyto totiž představují páteř evropské ekonomiky. Nejprve obecnou poznámku. Mám velikou radost z toho, že většina řečníků zdůraznila význam eh, politiky soudržnosti eh, navzdory mnoha kritickým poznámkám a mnoha nedostatkům, které je třeba opravdu eh, odstranit. Já se domnívám, že politika soudržnosti vede k zlepšení všedního dne všech občanů a má značný význam ve všech členských státech Evropské unie. Na provoz malých a středních eh, eh, podniků bylo do roku 2020 vyčleněno přes 90 miliard euro a já doufám, že malé a střední podniky eh, tyto peníze dobře využijí. Podle mého názoru jsme podnikli značné snahy o zredukování byrokracie a tak, aby se programy daly lépe využívat. Na tom musíme úžeji spolupracovat, mimo jiné i s výbory eh, Evropského parlamentu. Existuje výbor pro regionální politiku a existuje výbor pro rozpočtovou kontrolu. Eh, já si myslím, že tyto výbory by měly lépe spolupracovat. Pokud jde o zprávu pana Valkarsela, tak samozřejmě bychom si přáli e, úspěšnou e, politiku soudržnosti. E, potřebujeme k tomu odpovídající strategie. Mimo jiné pro inteligentní specializaci. A všechny části, které se týkají místních a regionálních orgánů a zástupce univerzit, zástupce malých a středních podniků. S těmi je třeba spolupracovat na inteligentní specializaci. Eh, ohledně tohoto tématu vznikl spolek, eh, asociace nebo síť pro co nejlepší využívání eh, energie, ale také potravin Sítě vznikají v oblasti e, také inženýrství, tam všude e, velice dobře fungují. Ne každý region se může vyvinout v Silicon Valley, ale můžeme přispívat k vývoji i těch regionů, které zůstaly pozadu. A já si myslím, že eh, fondy, které jsou k dispozici, mohou být využívány lépe. Pokud jde o eh, iniciativu eh, paní Michajlové týkající se evropské územní spolupráce, tak já vítám postoj Evropského parlamentu a Interreg lze jmenovat jako dobrý příklad toho, co může Evropa dosáhnout. 25 obyvatel Evropy žije v hraničních regionech. A proto přeshraniční spolupráce musí být podporována. Funguje velice dobrá spolupráce mezi Německem a Polskem, anebo mezi Belgií a Francií respektive Belgie a Francie by, mohl, by mohly lépe spolupracovat, eh, eh, hlavně proto, že neexistuje jazyková bariéra. Eh, tomu je zapotřebí přizpůsobit legislativu, odstranit překážky a to zejména v těchto dobách, kdy se znovu zavádějí hraniční kontroly. Podle mého názoru politické akce mohou také přispět k budoucnosti regionu. A pokud jde o e, časový harmonogram programu e, Interreg, tak v období 2014 až 2020 bude běžet Interreg 5, budeme pracovat na e, cross-border review pro budoucí program Interreg 6 a teď ke zprávě paní Mercedes Breso o alpské strategii. Paní Breso už zdůraznila, že alpská strategie je důležitou složkou, nebo musí být důležitou složkou územní spolupráce. V nejbližších měsících eh, bude zveřejněna zpráva eh, semestru o makroregionálních strategiích, eh, tak jak se to ve vaší zprávě požaduje a bude v ní obsaženo hodnocení evropských strategií i pro alpský region. A pokud jde o způsob, jak může vypadat regionální spolupráce v budoucnosti, aby eh, se občanům lépe žilo, a to i v těch nejodlehlejších regionech, tak v současné etapě nemohu odpovídat na všechny čat, četné otázky, protože eh, můj řečnický čas je omezený a ty zprávy jsou čtyři, ale myslím si, že by bylo nespravedlivé kdyby jedna země, která obdržela několik miliard euro, tedy eh, Řecko, eh, jak na to upozornil pan Funtulis, takže zástupce této země řekne, že politika soudržnosti Eh, se eh, nachází pouze v evropských institucích, že pouze tam jak nalezení. Eh, já vás vyzývám, abyste se všichni jeli podívat do Řecka a podívali se sami, k jakému užitku Řecku, v Řecku evropská politika soudržnosti vedla. Tam jsme přijali výjimečná opatření ve výjimečné situaci a žádná jiná země nedostala tolik peněz z politiky soudržnosti jako Řecko. Kdyby eh, se eh, Orbán byl podívat do Aten, kdy eh, ještě nebylo 99% evropských financí zajištěno, tak, nebo například v Soluni, tam povedlo se revitalizovat školy. Jak vypadalo Řecko před příspěvky z Evropské unie? Evropská unie se značně postarala o zlepšení situace v Řecku, a to v průběhu mnoha let. I v komisi, i v Evropském parlamentu jsme společně s Výborem pro regionální rozvoj pracovali ve prospěch Řecka. A konečně i naše práce eh, je neprávem kritizována. My jsme udělali to nejlepší pro zlepšení životu eh, řeckých občanů. To jsem chtěla říci eh, na závěr. A k tomu, co se děje na Madejře a v Ita- co se stalo v Itálii během letošního léta tak eh, já bych chtěla eh, vyjádřit eh, upřímnou soustrast a solidaritu obyvatelům regionu. A až do poloviny listopadu bude existovat možnost obrátit se na Fond Solidarity. Přes 1,3 miliardy euro už byly poskytnuty Itálii na prevenci přírodních katastrof. Už v roce 2009 eh, po zemětřesení v Aquile 2012 eh, a e, přišlo zemětřesení v regionu Emilia Romagna. E, takže e, měli bychom se podívat na to, jak vypadá v Itálii projekt prevence před přírodními katastrofami. My jsme, ukončen, my jsme ochotní ukončit program, pakliže je to nutné, ale pokud jde o přírodní katastrofy v Itálii v posledních letech, tak tam bylo poskytnuto opravdu mnoho prostředků z evropských peněz. Bohužel tyto regiony v eh, Apeninském pohoří jsou v seismicky aktivní oblasti A e, ještě se k tomuto tématu e, vrátíme na e, výroční schůzi. A právě tak, pokud jde o pomoc Madejře. Musíme ale učinit rozhodnutí ve spolupráci s místními regionálními orgány. Jak víte, tak periferní nejvzdálenější regiony, to je samostatné velice důležité téma a budeme mít jistě příležitost s poslanci Evropského parlamentu se zabývat i těmito regiony. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Vy jste zmínila eh, pana kolegu Funtulise, který tu už bohužel není. Eh, možná by bylo dobré, kdyby kolegové, eh, kteří hovoří, počkali až do konce a neodcházeli. A nyní zpravodajové, nejprve pan, paní kolegyně Damato na dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Po této rozpravě dovolte několik klíčových bodů. Ekonomická, hospodářská krize a především politika škrtů měly obrovský negativní dopad na naše malé a střední podniky. Ty musí opětovně získat tuto pomoc, musí získat přístup k úvěru, musíme změnit vztahy mezi finančním systémem, bankami a malými a středními podniky. Bohužel je zde příliš vysoký eh, profil rizikového kapitálu, rizikových situací a právě proto bychom měli trvat na tom, aby udělili prioritu malým a středním podnikům. Kapitálové trhy, společné kapitálové trhy v této oblasti, kapitálová unie, to je něco, co zatím nebylo vybudováno. Měli bychom to podpořit a měli bychom samozřejmě podpořit kapacity při využívání finančních prostředků, které jsou k dispozici všichni eh, místní aktéři, všechny subjekty na místní úrovni by měly být zapojeny do celé této problematiky, měli bychom mít zacílenou reakci na definování konečného uživatele a zároveň posílit partnerství v této oblasti, které by nemělo být pouze jakýmsi vnucováním našim podnikům. Mělo by dojít k určitému ochrannému přístupu, který se týká rozvoje v celé Evropské unii a především citlivě musíme postupovat s ohledem na jižní Evropu. Tyto podniky bohužel často nebyly hlavními beneficienty těchto problémů. Dále je to otázka flexibilnějších, zaměřenějších programů Horizon 2020, různé programy, které čerpají z politiky soudržnosti, které ovšem bohužel byly eh, negativně ovlivněny. My ovšem nechápeme, jak mm, se dělají tato rozhodnutí, protože v podstatě tyto politiky soudržnosti jsou jediné, které v této oblasti máme, abychom reagovali na problematiku současnosti. Děkujeme. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, já děkuji váš, za vaše pozitivní hodnocení eh, této zprávy RIS 3. A také děkuji za to, že jste eh, vydali eh, pokyny i osvědčené postupy pro uplatnění této strategie inteligentní specializace. Děkuji vám také za veškeré úsilí komise pro dosažení větší spolupráce mezi místními i národními orgány a mezi programy, které se týkají nadnárodní spolupráce pro využívání zdrojů. Chtěl bych říci, že soudržnost, staví silnice, staví mosty, vzdělávací centra, to všechno je důležité. A Španělsko také mělo velký prospěch z této politiky soudržnosti. Nesmíme ale také zapomínat, že e, nejlepší e, cesta rozvoje je cesta vzdělávání, cesta vědění, boje proti ignoranci. E, to je velice důležité, protože O to se musí opírat právě strategie inteligentní specializace. To je vlastně taková cesta, řekl bych přímo dálnice směrem do budoucna. A my se těšíme, že tato budoucnost se stane přítomností. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Nyní paní Michajlova. Благодаря ви, господин председател. Уважаема господин... Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, děkujeme za vaše poznámky k mé e, zprávě. chtěla bych poděkovat také všem kolegům, kteří vyjádřili také svá stanoviska a své názory ve výboru Regio, a pak i na jiných fórech, kde jsme pracovali velice intenzivně e, na této zprávě, protože si myslíme, že Tady se právě projevily dobré postupy v uplatňování eh, územní politiky. Otázka digitálních technologií, energetiky, vědeckého výzkumu, eh, chytré specializace. Ano, to všechno je dobré v oblasti vzdělávání, kultury. Eh, životního prostředí a tak dále a tak dále. Já jsem přesvědčena, že ETS eh, e má eh, potenciál k dalšímu rozvoji v budoucí politice soudržnosti po roce 2020. Právě ETS může se stát dobrým základem pro rozvíjení potenciálu našich různých regionů a území bez ohledu na to, zda hovoříme o přeshraniční regiony nebo jiné typy území. Územní spolupráce eh, v Evropě má velký potenciál pro další rozvoj a já jsem přesvědčena, že takováto diskuse jako ta, kterou jsme vedli teď, dále přispěje k rozvoji této spolupráce. Děkuji. Děkuji paní kolegyně michailová a na závěr této rozpravy má slovo paní kolegyně Bresso. Eh, eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A ráda bych rovněž poděkovala všem kolegům a kolegyním, kteří vystoupili v této rozpravě a samozřejmě i komisařce creuové za její prohlášení, která se týkají dalšího rozvoje makroekonomických strategií především v oblasti alpského regionu. Výzvy těchto strategií, jak už jsem se o tom zmínila v minulosti, představují především problematiku určitého společného rozvoje těchto oblastí, protože samozřejmě, že různé regiony trpí konkrétními problémy, například znečištěním, jiným rozvojem, jiným stupněm rozvoje a tak dále. Jsou to často regiony, které jsou marginalizovány, nemají dostatek kapitálu, jsou to horské regiony, ale zároveň nejde pouze o horské regiony, jde i o například Eh, různé oblasti, které mají kapacitu v oblasti inovací a mm, inovačních přístupů. Právě proto bychom měli investovat do nových projektů a ne rozšiřovat či nějakým způsobem posilovat eh, rozdíly v těchto oblasti. Dále jsou zde možnosti eh, práce na dálku, sdílené ekonomiky, různé jiné možnosti, které by mohly tyto regiony oživit. Jsou zde problémy, kterým čelí problém, kterým čelí to lidé, dovolte jeden příklad za všechny, to, že si nemůžete sehnat taxíka například. A právě tato naše pomoc by mohla pomoci těmto regionům, těmto lidem, kteří žijí v těchto obtížných regionech. Slyšeli jsme zde obrovské sliby, které se týkaly propojení Lyon-Turín. To ovšem není součást mého stanoviska. Víme, že tento projekt již se staví. My, o čem v mém stanovisku hovoříme, je spíše o potřebě toho, aby takové rozsáhlé projekty by, um, pomohly propojení alpského a podalpského regionu, ale zároveň, aby to byly promyšlené projekty. Tato propojení, tato komunikace je samozřejmě nesmírně důležitá, budeme-li chtít ulehčit silniční dopravě, eh, především u nákladáku. Viděli jsme to v různých, mm, v různých oblastech mm, průsmyků v Evropě a v počtu eh, těchto nebo v nárůstu této rozpravy.